Dámy a pánové, prosím, usaďte se. Ano, my víme. Dámy a pánové, v našem softwaru došlo k chybě a proto nemáte na vašich místech ta vaše běžná jména. Takže je možné, že na místě, kde normálně sedíte, se ukazuje jiné jméno. Navzory tomu se tam můžete samozřejmě posadit a my se pokusíme veškeré chyby co možná nejrychleji odstranit. Ale máme tady ještě mnoho volných míst, takže pokud si nechcete sednout na místo, na kterém není uvedeno vaše jméno a raději chcete hledat místo, na kterém je vaše jméno uvedeno, tak prosím ano, ale učiňte takto později. Prosím, pane Mariasi. Vážený pane předsedo. Problém není vědět, jaké jméno je na tom či ono místě. Já jsem tam teď vložil kartu a přesto tady naskočilo jméno jiného kolegy, což znamená, že i když použiju